spolupráci s Amerikou. Děkuji. Obdržela jsem od skupiny EKR řadu žádostí o jmenování do parlamentních delegací. Seznam těchto jmenování bude publikován v zápisu z tohoto zasedání, pokud nejsou nebudou žádné připomínky do při- při, dalšího přijetí, tak budou považovány za schváleny a tím toto zasedání končí až do 9 hodin.